A poprosím vás, abyste zaujali místo. Hned eh, přistoupíme k hlasování. Ale ještě než tak učiníme, tak vás poprosím, prosím eh, paní poslankyni Koracu Bild, aby si vzala slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se vás chtěla zeptat, jaký je aktuální stav eh, parlamentního vyšetřování o volebním